žádost aby byl pan santiago fisas aixela jmenován členem delegace pro vztahy s palestinskou legislativní radou náhradou za paní erminii mazoniovou. jsou nějaké námitky? nejsou jmenování bylo tedy schváleno. obdržel jsem postoje rady v prvním čtení